Takže pokud nedostaneme žádné připomínky, budeme ho považovat za schválený. A prvním bodem na pořadu jednání je doporučení pro druhé čtení pana Sikierského o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii. Pan Sikirsky dostává slovo na čtyři minuty, prosím. Pani předsedající, paní komisař. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Program rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii má velice dlouhou tradici. Začal v roce 1987, když rada rozhodla, že potravinové produkty se budou dávat členským státům Evropské unie za účelem pomoci nejchudším osobám v té době. Později, v dalších letech, když se vyčerpávaly zásoby potravin, bylo možné nakupovat je na trhu. Nicméně zemědělská politika se vyvíjí a intervenčních zásob bylo stále méně. A proto bylo nutné dávat na trhu k dispozici stále více produktů. Takže rozhodnutí o nákupu posoudil také Evropský soudní dvůr a rozhodl, že je v rozporu s právním základem, který byl uváděn, a že program by se měl omezit pouze na potravinové produkty, které pochází z intervenčních zásob. To by znamenalo, že od roku 2012 bychom měli pouze 100 milionů eur na tento program a ne 500 milionů. A proto něco musel udělat Evropský parlament. A 7. července loňského roku se obrátil na komisi a na radu s žádostí, aby našli nějaké řešení na další dva roky. Aby se ty peníze tak drasticky nekrátily. Nesmíme zapomínat, že původní návrh komise a stanovisko parlamentu byly nepřijatelné pro radu. Komise rozhodla, že zpracuje jiný program a zakotví ho v sociální politice. Ale i tento návrh rada zamítla. Až za polského předsednictví se podařilo celý projekt odblokovat a urychlit. V prosinci 2011 proběhl trialog a parlament a komise přijali návrh rady. Náš výbor potom také schválil výsledky trialogu na štrasburském zasedání. Speciální výbor pro zemědělství v radě také návrh schválil a všechno potvrdila rada, která zasedala v lednu. 26. ledna parlament vyjádřil souhlas s tím, co připravila rada a dohodli jsme se, že to budeme projednávat na plenárním zasedání. Stanovisko se týká programu, který má být zaveden v tomto roce a v příštím roce. A měla by být zachována částka 500 milionů eur. To je docela hodně peněz. Právní základ zůstává ve společné zemědělské politice a naše pozměvací návrhy byly přijaty. A to znamená, že jako první je třeba využít evropské potravinové produkty. Byla také odsouhlasena spoluúčast financování Evropské unie a platí povinnost distribučních míst jednoznačně zajistit účast Evropské unie a také to, že ty potravinové produkty budou pocházet z Evropské unie. Dámy a pánové, jde především o pomoc chudým osobám a osobám bez domova, zvlášť za současných obtížných klimatických podmínek v zimě. A program nejvíc potřebují také nejchudší země. V celé Evropské unii je 18 milionů osob, které mohou z tohoto programu čerpat. Jsou to bezdomovci, starší osoby, ale také například rodiče, rodiče samoživitelé. Po rozšíření Evropské unie také narostl počet nejchudších osob, asi 10 milionů osob žije pod hranicí chudoby a dalším 40 milionům hrozí, že pod ní spadnou. Pomoc eh, se snaží zajistit nevládní organizace, nicméně měli bychom postupovat v duchu solidarity, měli bychom udělat všechno, co je v našich silách, abychom připravili právní základ pro další období 2014 až 2020. Mnohokrát děkuji, pane Sikirsky. A nyní za komisi si vyslechneme pana komisaře Čološe. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem nesmírně šťasten, že se, mi, že se nám podařilo nalézt určité řešení pro pokračování tohoto programu v období 2012-13. Po třech letech intenzivních jednání mezi institucemi, jak to bylo zmíněno, jsme dospěli k novému právnímu rámci pro období 2012 a 2013, které jinak už by nebylo pokryto. A určitě musíme připomenout, že Evropská unie prochází jednou z nejvážnějších krizí posledních desetiletí. A bohužel počet občanů, které, kteří závisí na potravinové pomoci, exponenciálně roste. Je naší zodpovědností politickou i občanskou přinést eh, nějakou odpověď pro tyto nejvíce postižené osoby. A já děkuji Evropskému parlamentu jako celku a zvláště těm poslancům a poslankyním, které, kteří se osobně angažovali v tomto programu. Díky vaší tak silné podpoře se nám podařilo najít řešení a kompromis. Také díky tomu, že jste na této záležitosti trvali a že jste ji zdůrazňovali. Chci však také poděkovat členským státům, které v evropském duchu spolupracovali na dosažení politického kompromisu. Politic, eh, komise tudíž eh, podporuje výsledky meziinstitučních jednání a může akceptovat pozici rady v prvním čtení, již se má zajistit pokračování tohoto režimu do roku 2013. Jak víte, komise se vynasnažila, dělala vše, co bylo v jejich silách, aby byla tato dohoda možná. Už od roku 2008 jsme eh, navrhli několik změn regulačního textu, abychom vyhověli námitkám některých členských států, ale také výzvám Evropského parlamentu. A nyní, když eh, máme kvalifikovanou většinu ve prospěch pokračování programu pro přechodné období až do roku 2013, máme před sebou politickou dohodu a také eh, politický základ pro pokračování v roce 2012 až 2013, a to v rámci SZP. Tím pádem můžeme předejít eh, brutálnímu přerušení tohoto programu. Jakmile bude toto nařízení přijato, tak eh, mé služby udělají vše pro to, aby do, dostu, do, dodatečné zdroje pro toto období byly co nejrychleji uvolněny. Děkuji. Děkuji. A nyní řečníci za politické skupiny, nejprve za EPP, dvě minuty, paní Lebrun. Děkuji vám, pane předsedo. Byla tedy nalezena dohoda, ohledně které se máme vyjádřit zítra v průběhu plenárního zasedání a já musím říci, že to na mě ponechává poněkud zvláštní dojem. Na jednu stranu jsem samozřejmě potěšena, na druhou stranu si však kladu otázky a také jsem znepokojena. Jsem nadšená tím, že Evropané, kteří to potřebují, budou stejně jako v minulých letech moci využívat tento program pomoci nejchudším. Naši spoluobčané samozřejmě musí eh, chápat, že tyto fondy mohou být uvolněny, ale teď jsme se dozvěděli, že eh, jsou prostředky v pokladnici Evropské unie, eh, jedná se o 80 milionů které nejsou vůbec využity. Ale od roku 2014 se bude dít co? To těmto 13 milionům lidem prostě odřízneme eh, tento eh, zdroj eh, podpory a obživy? Existují řešení, my je známe. Odvolejme se na radu, aby se zhostila svých zodpovědností a aby učinila a prodloužila tento fond i dál protože jinak eh, nastane hrozný bumerangový efekt, jehož dopady mohou být opravdu dramatické. Takže potvrďme naše odhodlání pomoci těm nejchudším. Děkuji vám. A nyní za SAD má na minutu slovo pan Kapulos Santos. Děkuji vám. Já bych rád podpořil samozřejmě doporučení pana Sikierského. Vítám také přítomnost pana komisaře Čološe mezi námi. Děkuji, že je tak neústupný, tvrdošíný v prosazování této pomoci potřebným v Evropě. Myslím, že to je projev evropské solidarity, která je také potřeba nejvíc v době nejhlubší politické krize za posledních mnoho let. Takže Navzdory váhání některých členských států jsem přesvědčen, že se podaří tuto podporu udržet, zachovat v rámci příslušné rozpočtové kolonky, ať už to bude kdekoliv, ať už to bude pod zemědělstvím nebo jinde, eh, měla by tato pomoc existovat tak dlouho, dokud bude v Evropě chudoba. protože jedině tak, tak můžeme přispět k odstranění chudoby na našem kontinentu. Děkuji vám, pane Kapolos, a nyní za liberály dvě minuty má slovo paní Gular. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, zdravím vás. Opravdu vám děkuji za vaši podporu. Eh, kdo, pro dosažení tohoto cíle je to eh, skutečně dobrá známka meziinstituční spolupráce a doufám, že to bude pokračovat. Dvě připomínky. Za prvé, a to také za interskupinu eh, potírání extrémní chudoby, jejíž eh, předsedkyní jsem. Jedna otázka, které se nemůžeme vyhnout, je otázka subsidiarity a co patří do které úrovně rozhodování. Já respektuji, že v něk- jsou v naší skupině také ti, kteří vykládají subsidiaritu daleko přísněji a striktněji. To znamená, že eh, za nejchudší zodpovídají pouze členské státy a regionální úroveň, ale myslím, že by byla chyba nechat Evropě pouze roli institucí, která uplatňuje úsporná opatření a odebrat jí možnost také pomáhat a nechat to pouze na lokální úrovni. Já připomínám také obranu strategie 2020. Jsem velmi znepokojená, že v závěrech rady eh, tak trochu opomíjíme tuto strategii a už se tam nezmiňuje boj proti eh, sociálnímu vyloučení a chudobě, nebo je, se zmiňuje jen letmo. Otázka výživy musí být vnímána eh, prismatem společné zemědělské politiky. Já nemám zatím definitivní postoj, ale tato pomoc má sociální aspekt, ale má také aspekt, který skutečně souvisí se společnou zemědělskou politikou. To znamená, o jaký druh výživy nám zemědělství dává pro ty, kdo nemají prostředky k tomu, aby si to zaplatili sami. Je to spíš je to něco, co směřuje k eh, charitě, nebo bychom měli spíš mít jakýsi pakt, který zajistí obživu všech. Protože já myslím, že tohle eh, byla také jedna z prvotních eh, příčin vzniku společné zemědělské politiky, takže já očekávám a děkuji vám za tyto konkrétní návrhy. Děkujeme vám. Nyní za zelené minutu a půl Martin Heusling. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, všem těm, kteří spolupracovali na kompromisu a dovedli ho k úspěchu. Je jasné, že potravinovou pomoc musíme bránit, zejména v situaci, jako je tato. Téměř 19 milionů lidí je na ní závislých a je to tím pádem akt evropské solidarity, že Evropa tuto pomoc poskytuje. Samozřejmě musíme myslet i na, nejenom na tyto dva roky, ale musíme v podstatě začít přemýšlet o tom, jak bude vypadat následný program, protože e, v příštích dvou letech chudoba neskončí a nelze prostě říci tak a je to hotovo a konec. Musíme pracovat na tom, aby nešlo pouze o jakési udání přebytků v EU. Musíme vybudovat spíš regionální partnerství s zemědělců a ostatních, hlavně těch potřebných, což bude řetězec, který zajistí, že bude existovat pomoc pro ty, kteří žijí v chudobě. A toho lze docílit pouze společně se zemědělci a dalšími zúčastněnými stranami. V Německu už na tom pracujeme. Je důležité, aby tento druh eh, potravinové pomoci pokračoval jako evropská pomoc i nad rámec tohoto stanoveného období. Vítáme to, že některé země jako Německo nyní vzdali blokádu, kterou, kterou zatím, která zatím panovala a spolupracují na nových konceptech. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Heuslingu. Nyní za EKR minuta pro Jamesa Nicholsona, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Využívám tuto příležitost k tomu, abych přivítal tuto debatu a poděkoval panu Šekerskému za jeho zprávu. Nicméně musím říci, že tato zpráva vyhlíží spíše do minulosti než do budoucnosti. Vracíme se tím do eh, dob eh, středověku v Evropě a eh, o této době snad můžeme shledat díky jenom to, že už konečně skončila. Nyní musíme hovořit o sociální politice, ne o politice zemědělské bez ohledu na to, že sympatizuji s bezdomovci a e, s lidmi potřebnými a chudými, musím říci, že musí být lepší způsob, jak se vypořádat s tímto konkrétním tématem. Kupovat potraviny a distribuovat je bude velmi nákladné a tím pádem znovu opakuji, že musí existovat i lepší způsob. Na to se komise musí do budoucna zaměřit, co má dělat v této, v této věci. Znám několik, eh, víme všichni o zemích, eh, kteří maj, které mají problémy s špatným počasím a tak dále a tak podobně. Nicméně potřební lidé budou existovat vždy. Způsob, jak tuto podporu poskytnout, však není ten, který zde dnes diskutujeme. Děkuji, pane Nikolsne. Nyní za GUNGL. Eh, minuta a půl. Yunus Omarji, prosím. Ano, pane předsedo, to potlačení zastavení tohoto programu v roce 2014 je tím problémem, protože nemáme žádnou záruku, žádná záruka nebyla dána, jaká bude budoucnost tohoto programu. Je to e, skutečná hamba, že se zorganizovala kolem Německa blokační menšina, která brání tomu, aby dostali najistí, kdo mají hlad. Je to hamba, která také ukazuje, co se stalo s Evropskou unii, která obětuje solidaritu na oltář liberální logiky. Musíme snad rezignovat před myšlenkou, že evropská myšlenka teď vede k utlačování a válcování těch nejchudších, když banky dostávají miliardy a obchází zákony. Naopak Eh, když jde o takovéto základní potřeby pro nejchudší, tak se odvoláváme na nějaké právní kličky. Pozice Německa a také soudního dvora a jeho soudců, kteří evidentně ztratili veškerý kontakt s realitou. To je pro naší skupinu, skupinu něco neobhajitelného. A rozhodně to eh, vyvolává negativní pocity mezi evropským obyvatelstvem. No, Děkuji, pane Omarči. A nyní za skupinu EFT e na jednu minutu. Pan Eniu, prosím. Děkuji. Programy byly, byly zavedeny programy k omezení intervenčních zásob, ale končí ty programy? Ne, samozřejmě, že ne. Pro komise nikdy nic nekončí. Kromě toho se komise chová nezákonně cituji dánský parlament. Právní základ, který uvádí komise, je nesprávný. Zpráva odkazuje na to, že lidé nemají dost peněz, nicméně chceme také reformovat společnou zemědělskou politiku a navrhují se opatření, která omezí produkci potravin na nejlepší zemědělské půdě v Evropě. Jako v regionu East Anglia se hodně intenzivně hospodaří, nicméně do budoucna stejně jako my budou muset vyrábět méně. Říká se tomu vytváření ekologických oblastí. Komise tvrdí, že se tím ochladí počasí na Zemi. IPCC předvídá, že k oteplení dojde asi o 0,2 stupně za 10 let. Tento víkend jsem zaznamenal nejnižší teploty na mé farmě od roku 1986 Politiky komise jsou nezákonné, nesourodé a údajně také hloupé, a to všechno současně. Kdy převládne selský rozum? Ano, pane Aňu. Možná slovo hloupý neodpovídá úplně zdvořilému vystupování v parlamentu. za nezařazené za jednu, na jednu minutu. Nyní pan Stojanov, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především chci poblahopřát Evropské komisi. Trvalo jí pouhé čtyři měsíce od posledního slyšení, než vyřešila problém, který uvázl v radě na několik let. Výsledek je pozitivní a odpovídá usnesení, které jsme přijali my. Ale nepolevujte ve svém úsilí, pane komisaři, protože právě teď nastává kritická doba. To období podle kompromisního řešení jsou necelé dva roky a vzhledem k tomu, jaké problémy ten program má, začněte už zítra připravovat jeho pokračování na další programové období. A já bych rád využil této příležitosti a připomněl vám, že Bulharsko je jediná země, která zatím není do tohoto programu zapojená. To znamená, platí do tohoto programu, ale nic z toho nemá. Přijměte všechna opatření, abyste zajistili, že všechny evropské země se programu budou účastnit. Děkuji, pane Stojanové. A nyní jednotliví řečníci. Na dvě minuty má slovo paní Herans, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kromě těch 800 milionů osob, o kterých mluvíme, pardon, 80 miliony, 43 milionů osob má problém s tím, že nemá dost bílkovin, nemá dvakrát týdně maso. A my máme pomáhat lidem, kteří mají problémy s tím, že by se nějak zajistili bílkoviny dvakrát týdně. A tito lidé teď budou patřit ke skupině těch, kdo si zoufají, protože hospodářské podmínky jsou nepříznivé, Evropská unie nemá možnost stanovit si nějaký rozpočet na potravinovou pomoc na další eh, finanční období. A návrh Evropského parlamentu rozšiřuje nebo prodlužuje potravinovou pomoc za podmínek, které žádá tento parlament, ale současně se zdá, že jsme to vzdali, protože rada už mnoho měsíců, nebo v radě už mnoho měsíců vyjadřuje výhrady vůči této legislativě. Já myslím, že musíme obnovit tu myšlenku potravinové pomoci i po roce 2014. Evropský parlament by neměl sedět se zroženýma rukama. Neměl by to vzdávat, když jde o tak důležitou věc. Nesmíme připustit, aby to zůstalo tak, jak to je. Měli bychom využít vyjednávání dalšího víceletého finančního rámce a vyjádřit náš názor na toto téma. Abychom zatlačili, abychom dospěli k nějaké dohodě, abychom zajistili potravinovou pomoc pro nejchudší osoby i po tomto datu. Takže díky potravinové pomoci potravinové banky dělají úžasné věci, ale nebylo by to možné, kdyby poslouchali egoistické vlády v radě. Už to pomohlo 13 milionům osob. A díky tomuto minimálnímu úsilí se nám také podařilo zajistit, že společná zemědělská politika má trošku lepší profil. Děkuji vám. Paní Rance nyní na minutu. Paní Serbu. Děkuji. Takže v první řadě chci poděkovat všem, kdo se tohoto zúčastnili v úsilí o nalezení kompromisu. Na tomto programu v Evropské unii se chudoba šílí, šíří a e, miliony lidí nem, si nemohou dovolit e, teplé pokrmy. A e, z této pomoci mělo, měl prospěch miliony lidí, 18 milionů lidí. A proto je důležité najít eh, finance z eh, eh, protože z rozpočtu státních je vždy nemůžeme najít. Potřebujeme tudíž udržet v chodu tyto programy financované se SZP a to i po roce 2013. Já jsem velmi znepokojena německými a francouzskými prohlášeními o zrušení těchto programů. Přístup k potravinám je základním právem, a to zvláště v průběhu hluboké finanční krize. Máme základní povinnost, které musíme dostat pomoci těm nejchudším občanům. Musíme pomoct těm, kdo nejsou schopni pomoci si sami. Evropská unie musí ukázat, že solidarita není jenom prázdným slovem. Děkuji. Děkujeme, paní Serbu. A slovo má na minutu a půl pan Lyon. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, jak řekli již i další v této diskuzi, tento program vznikl v době, kdy jsme měli uh, ta jezera mléka a hory uh, másla. To už je ale historie. My musíme vzít v potaz, že se okolnosti změnily a uvědomit si, že tento program spadá do sociální politiky a ne společné zemědělské politiky. Já si myslím, že eh, návrh eh, komise eh, přesunout to do sociální politiky a tímto způsobem to realizovat je správným dlouhodobým řešením. Ovšem situace, kterou máme dnes, pokud je o příští rozpočet na příští rok, je neudržitelná a já tudíž eh, podpořím kompromis nalezený mezi institucemi. Z zítřejším hlasování, pokud neakceptujeme tuto dohodu, tak hrozí, že peníze pro charitu v 20 členských státech klesne z 500 na 113 milionů eur. Eh, to znamená, že 18 milionů lidí se ocitne eh, ponecháno v chudobě. A to si nemůžeme dovolit v této kritické krizové době. Proto doporučuji schválení do, tohoto dočasného řešení. Je však důležité eh, říci, že to nemůže sloužit jako pevný základ pro další programy po roce 2013. Teď hlasujeme pouze o dočasném řešení, kterým máme prolomit eh, dočasný blok. Musíme eh, pak najít dlouhodobý společný základ pro tuto politiku a já navrhuji, aby to bylo prostřednictvím převodu do sociální politiky. Děkuji. Děkuji. Pane Lajen. A nyní minutu a půl paní Cornelisen. Děkuji vám. Pane předsedo, jsem potěšena tímto kompromisem, jim se řeší naléhavý problém, z části díky nizozemské vládě jsme se málem ocitli v situaci, kdy 18 milionů nejchudších obyvatel by se mohlo ocitnout úplně bez pomoci. Ale i nadále jsem znepokojena. Nikdo konstruktivně nepřemýšlí o tom, jak podpořit potravinové banky, jak je učinit eh, nezávislými od eh, přímých eh, dodávek a členské státy nepřipravují, nechystají tyto banky na potenciální budoucí pomoc. Oni jenom předpokládají, že bude program pokračovat dva roky a pak skončí. Pokud se pokusíme ho udržet dál z bezpečnostních důvodů, ocitneme se ve stejné situaci jako v prosinci. To znamená, že tyto potravinové banky jsou pořád naprosto závislé a chudí, eh, kteří jsou na nich závislí, pořád mají hlad. Čili musíme pro ně zajistit opravdové prostředky, tak, aby mohli získávat eh, zdroje potraviny. To vyžaduje také logistiku, počítače, informační osvětovou kampaň a kontakty s těmi potravinovými bankami, které nemají vládní podporu. Pro příštích pár let jsme našli řešení, ale teď máme čas zjednat jasno v tom, jak, co se bude dít následně a já vás vyzývám, abyste to udělali co nejrychleji. Děkuji vám. A máme tady modrou od pana Tarabely. Akceptujete? Prosím. Já bych chtěl George Lejenovi říct, že on říká, že od roku 2013 by to měla být spíš sociální politika. Ale to znamená opět, že by to šlo členským zpátky členským státům. Ale když jsme odhlasovali ten takzvaný sixpack, tak možná je to jenom pack za stávajících okolností je pro člensk, některé členské státy nemožné mít sociální politiky, protože oni, oni řeknou, že nemohou zvýšit sociální výdaje. Takže my, jak si přehrajeme ten míč eh, členským státům, které to nemohou realizovat. Takže pokud je to takto, to by mě zajímalo, anebo jestli to chcete dělat v rámci té sociální kapitoly, ale na evropské úrovni. Pane Lajen. Uh, já jenom vyjasním to, na co se psal pan Tarabella. Ano, já bych upřednostňoval, aby to byla zodpovědnost členských států. Všem uvědomuji si, že se to nejspíš nestane, tak proto podporuji návrh komise, že by se toto řídilo na evropské úrovni, nicméně skrz právní základ sociální politiky a ne skrz právní základ společné zemědělské politiky. Dobrá, děkuji. Nyní dostane na jednu minutu slovo Januš Vačechovský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu Šikerskému k výborně odvedené práci. Potravinová pomoc je věc naprosto zásadní. Na jednu stranu se nám v Evropské unii šíří chudoba a je Víme, že během letošní zimy e, umrzlo už 2600 lidí Eh, to je tedy na jednu stranu, na druhou stranu nemáme žádné výrazné nadbytky potravin, ale zase máme problémy tyto nadbytky prodat. Já si myslím, že tento eh, program by měl fungovat dál. V Polsku funguje velice dobře a podle mého názoru ho nelze prostě ukončit. Je nutné zajistit eh, jeho pokračování do roku 2013, to ano, nicméně podporuji to, co říkal pan Nicholson a ostatní, kteří řekli, že tento program by měl být financován v rámci sociální politiky, nikoli v politiky společné zemědělské. Jaký je proto důvod? Důvod je ten, že SZP má jiné cíle. Tam se řeší produkce potravin a bezpečnost potravin. To jsou hlavní úkoly SZP. Nicméně pro přechodné období by tento program bylo vhodné zachovat. Děkuji vám mnohokrát, pane Vojčechovský. Nyní na jednu minutu paní Zuber. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejnovější data Eurostatu eh, za rok 2010 vykazují velmi dramatickou situaci, pokud jde o sociální vyloučení a chudobu. 26,9 dětí od 0 do 9 let a mnoho starších lidí jsou na úrovni chudoby a hrozí jim chudoba Celkem hovoříme téměř o 24% naší populace, které chudoba ohrožuje. To jsou čísla, která porostou, už dnes budou asi o dost vyšší vzhledem k úsporným opatřením, vzhledem k nižším platům, vyšší nezaměstnanosti a omezením sociálních benefitů. Vzhledem k tomu je stále důležitější pokračovat v tomto programu potravinové pomoci, rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám, tak aby ti lidé, kteří jsou závislí na potravinové pomoci a naši občané, kteří kteří jsou závislí eh, na potravinové pomoci, nebudou součástí té skupiny chudých občanů. Je potřeba tento program zachovat až do příštího finančního období 2014 až 2020. Potřebujeme přitom alespoň stejnou úroveň financování, to znamená aspoň těch 500 milionů euro pro celou Evropu ročně. Děkuji vám, paní Zuber. Nyní na jednu minutu Giancarlo Scotta. Děkuji vám, pane předsedo vážení kolegové, vážený pane komisaři. Je jednoznačně rozumné používat trh k podpoře chudých a potřebných. Jeden způsob, jak toto dělat, jsou potravinové banky. Toto financujeme z rozpočtu EU a členských států. V nedávné době jsme schválili zprávu, ve které se rovněž hovoří o problému nedostatečného přístupu k potravinám těch nejchudších skupin osob ve společnosti. Je potřeba přispět k snížení objemu odpadů z potravin a zároveň pomáhat nejchudším. Iniciativy, které podporují chudé, e, jsou velice početné, mohl bych vám citovat mnoho a mnoho příkladů. Je proto potřeba zajistit, že budou mít dostatečný prostor pro to, aby pokračovali ve své činnosti i dále. Existuje mnoho lidí, kteří chtějí něco takového organizovat spontánně, ale nemohou najít správné kanály a prostředky, jak to udělat. A jim bychom měli pomáhat. Děkuji vám, pane Skoto. Nyní na dvě minuty pan Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte, bună... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, odpoledne pane komisaři. My bychom nejen měli obhajovat tento potravinový program pro ty nejchudší, měli bychom také říct, že i když to přišlo na poslední chvíli, tento kompromis je velice důležitý pro ty, kdo stojí před specifickými problémy. Už 25 let je to program, který se osvědčil, je velice účinný z hlediska těch nejvčích osob. V posledních letech z něj plynul prospěch celé řadě lidí a musím říct, že takovými problémy na světě trpí 40 zemí a mnoho z nich je v Evropské unii. Potřebujeme soucit, potřebujeme solidaritu. A já chci poblahopřát zpravodaji k odvedené práci. Ale musíme také říct, že v současné době musí Evropský parlament začít uvažovat o tom, jak to bude v budoucnu, to znamená po roce 2013. Potřebujeme rozumný právní základ a musíme se na tom dohodnout s komisí, to je první krok. A musíme se také zamyslet nad tím, že Každý čtvrtý člověk by mohl mít z tohoto programu prospěch v budoucnu. V minulosti potravinová pomoc ve Spojených státech měla rozpočet asi 85 miliard dolarů, ale asi 40 milionů osob, to znamená každý osmý Američan, měl v USA z tohoto programu nějaký prospěch, takže jde o produktivitu, růst a inovace do budoucna. A já jsem si jistý, že pokud najdeme správné řešení, Může to vést i k hospodářskému růstu. Program potravinové pomoci už máme 25 let a potřebujeme ho pro ty, kdo ho opravdu potřebují. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Nikolesku. A nyní na jednu minutu pan De Castro. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové. Mohu s uspokojením konstatovat, že zítra budeme hlasovat o doporučení pro druhé čtení o programu pro rozdělování potravin nejzranitelnějším osobám. Chceme, aby tento program pokračoval i po roce 2013. Na základě úsilí řadě osoba já všem děkuji, včetně našeho zpravodaje, pana Sikerského, se nám podařilo dosáhnout tohoto důležitého výsledku abychom neponechali osudu 18 milionů chudých lidí v Evropské unii. Hodně lidí se vyjádřilo ve prospěch tohoto programu, aby pokračoval i po roce 2013. Naše politická iniciativa tedy bude pokračovat a neomezíme se jen na zítřejší hlasování, pane předsedo. Samozřejmě budeme respektovat i rozsudek soudního dvora, ale Evropa musí i nadále, i v budoucnu dále uplatňovat solidaritu ve prospěch těch nejchudších a nejslabších, zvlášť v takovýchto obtížných chvílích hospodářské krize. Mnohokrát děkuji, pane De Castro. A nyní na jednu minutu pan Aylward. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji za to, že se opravdu této věci věnoval, postupoval rychle, aby se zajistilo, že nevládní organizace, charitativní organizace a evropští občané, kteří spolehají na program rozdělování potravin, neponecháme, nebudou neponou ponecháni na holičkách v roce 2012 a 2013. Já už jsem o tom v této sněmovně mluvil loni a vyzýval jsem ruské vůdce, aby uplatňovali selský rozum, když už ne soucit ve vztahu k pokračování tohoto programu. A jsem rád, že program byl zaručen na další dva roky. Nicméně těch 13 milionů, kteří spolehají na tento program, nenajdou za dva roky žádnou alternativu. Počty těch, kdo potřebují potravinovou pomoc vzhledem k současné hospodářské situaci, spíše poroste. Tento program musí pokračovat v takové formě, která zajistí, že ti komu hrozí potravinová chudoba, budou mít přístup k potravinám. Já chápu, že jsou tady námitky na základě rozpočtu, subsidiarity anebo překrývání s národními eh, pravomocemi. To je sice krásné, ale 43 osob v EU je ohroženo potravinovou chudobou. Máme program, který těmto lidem poskytuje pomoc. Proč ho měnit na základě ideologické námitky? A těch 500 milionů skutečně představuje dobře vynaložené peníze. Nesmíme politikařit s programem, který zlepšuje bezprostřední situaci těch, kdo si nemohou dovolit nakonec sebe a své vlastní rodiny. Děkuji vám. A nyní na minutu paní Deli. Děkuji, pane komisaři. 42 milionů eh, Evropanů jsou vystaveni této potravinové chudobě. Proto vítáme prodloužení tohoto programu až do roku 2014. Ti nejchudší v něm najdou tu potřebnou podporu v době, kdy o ní žádá stále více lidí. Ale skutečným otazníkem je, co se stane poté, co se stane po roce 2014. Protože máme snižovat chudobu do roku 2020. A my musíme dát na tento cíl nějaké prostředky. Nový finanční rámec by proto měl učinit tento program stálým, permanentním protože je potřeba, aby členské státy mohly využívat této pomoci. Samozřejmě to má eh, určitou podmínku, a to takovou, že eh, by eh, z hlediska solidarity měl být rozpočet takový, aby nikdo nebyl ponechan v drápech chudoby. Nejchučí mají právo na vyváženou výživu. Jedině taková politika nám umožní, aby v budoucnosti potřebovalo tuto podporu lidí méně. Děkuji vám, paní Deli. A nyní na minutu paní Gerling. You, Děkuji, pane předsedo. Dostupnost potravin pro všechny je nepochybně významnou otázkou v jakékoliv civilizované společnosti. A já s tím nemám žádný problém. V čem ale problém mám? V předpokladu, že vytvořením 500 milionového eh, programu že tím dostatečně vyřešíme otázku hladu. Já myslím, že takováto opatření by měla být realizována členskými státy a to administrativně úsporným způsobem. Pokračování tohoto programu pod 25, 25 let není e, dokladem jeho úspěchu, ale naopak vznikem určité kultury závislosti, která by se měla prolomit. Pokračováním e, tohoto programu pod rouškou solidarity nijak nepodporujeme účinný eh, potravinářský průmysl v Evropě. Protože takováto pomoc v naturálích je sporná všude ve světě a nevím, proč by nikdo neměl spochybňovat tady v Evropě. Děkuji vám, paní Gerling. A nyní na minutu má slovo pan Šimanský. Děkuji vám, pane předsedo. Více a více lidí potřebuje potravinovou pomoc. A to je jedním z důsledků rostoucí propasti mezi chudými a bohatými. A kontrast mezi různými úrovněmi společnostmi, společnosti je něco, co existuje v demokracii. Měli bychom tento problém vyřešit, měli bychom eh, najít správnou metodu. Tento program nenahradí pomoc dávanou na národní úrovni. Je to něco, co doplňuje tuto pomoc. Je to jakýmsi dokladem solidarity, což je jeden ze základních předpokladů fungování Evropské unie. Měli bychom omezit chudobu, ale nenamlouvejme si, že se nám to podaří v brzké době a úplně. Bohužel sociální problémy budou s námi a před námi a Evropská unie by se tohoto programu neměla vzdávat. Charitativní organizace udělají hodně té práce sami. Oni nevzhlížejí k institucím, oni se snaží zhostit věcí sami. Děkuji vám, pane Šimanský. A nyní jedna na půl minuty paní Klas. Děkuji mnohokrát. 18 milionů Evropanů trpí hladem a jsou závislí na potravinové pomoci. To v Evropě nesmí tak být. Tento eh, program pomoci eh, vzdešel v podstatě z přebytků eh, našeho společného zemědělství, o tom už se hovořilo. Společná zemědělská politika se mění, ale hlad roste. Navržené přechodové řešení zajistí tuto pomoc pouze do roku 2013. Otázkou je teď, co bude potom. Musíme jasně stanovit, kdo je za co zodpovědný. Zemědělská politika v podstatě nemůže poskytovat sociální pomoc. Jde o úkol každého jednotlivého státu, aby zajistil základní potravinovou pomoc pro své obyvatelstvo a to, kolego Tarabelo, však nevylučuje evropskou solidaritu a podpůrné programy. Ty podpůrné programy musí být prováděny na národní úrovni a musí za ně být odpovědnost na národní úrovni. Pak budou udržitelné. Takto situaci je potřeba zlepšovat dlouhodobě. Pane komisaři, vyzývám vás, abyste přizval ke kulatému stolu Evropskou unii a všechny členské státy, abyste vypracovali společné řešení, které bude zaměřeno na cíl a na to, aby odstranilo problém hladu v Evropě. Na druhou stranu Eh, je zde také otázka eh, plítvání potravinami. Až 50% skončí v odpadu, což znamená, že potřebujeme novou kulturu ve spotřebě potravin a potřebujeme novou kulturu a nové vzdělávání o správném zacházení s potravinami. Když už jedna třetina všech dospělých neumí vařit, nepřekvapí nás, že eh, mnoho lidí nemůže získat správnou výživu. Je to etický problém, hospodářský problém i problém sociální. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní Klás. Nyní na jednu minutu má slovo pan Mark Tarabela. Děkuji vám. Ano. Paní Klas. Pan Ene? Zdvihl uh, modrou kartu. Akceptujete? Ano, prosím. Takže proč jsem to udělal? Protože eh, někteří neumí využívat z, uh, potraviny a mrha, promrhávají to, co by mohlo živit ostatní. Ale jak se můžeme uživit, když máme 0 nula eur na to, abychom nakupovali? Paní Klas, prosím. Trotzdem. I přesto, pane kolego, je vhodnější a zdravější vyživovat se základními potravinami. A právě proto i toto musíme začlenit do vzdělávání, aby se to lidi naučili, abychom věděli, co dělat s bramborami a tak dále, abychom věděli, jak se dobře eh, vyživovat, abychom mohli bojovat jednak s chudobou v Evropě a s hladem také. Eh, eh, Děkuji, pan, pane Tarabela, máte slovo. Já teď tady nechci říkat nic ke vaření a ke kulinárním záležitostem, ale jsme, jsem smutný, že tady vůbec je tato diskuze. Ta se vůbec neměla, eh, neměla být nutná. Ale o čem vlastně mluvíme? Mluvíme o těch 500 milionech, které už jsou v rozpočtu a které by mohly eh, změnit situaci, zlepšit situaci a splnit misi, kterou mají plnit, to znamená ulevit bolest a utrpení těch 16 milionů, kteří eh, nemohou usednout eh, k teplému pokrmu každý den. A já samozřejmě jsem rád za to, že někdo chtěl zachránit situaci. Jsou tady skutečně, někdo tady zmínil ty stovky miliard eh, pro banky a teď je tady pár milionů pro chudé, pro chudé a je s tím problém. Pokud nezachráníme tento problém nad rámec roku 2013 a já vám tady blahopřeji, pane komisaři a také zpravodajům za to prodloužení do roku 2013, ale už zítra začne boj za to, abychom to eh, dokázali prodloužit i později, protože se to musí dostat těm nejchudším občanům. Gracias. Děkujeme vám, pane kolegom. Nyní a, a pan Paxas, ten tu nejspíš není, toho nevidím, takže dostane slovo na jednu minutu paní Toja. Děkuji. Já jsem velice ráda, že jsme dosáhli tohoto pozitivního výsledku, alespoň na přechodné období a doufám, že se nám podaří najít definitivní řešení v rámci finanční perspektivy tak, abychom mohli mít stabilní, trvalé a rychle reagující řešení. Je to skutečný problém, který se rozrůstá, protože máme novou vlnu chudých. Jsou to lidé z nových sektorů, který, kteří byli sobě stační a nyní nemají dost peněz, aby si koupili dost jídla, aby přežili. Mluvím zejména o chudých pracovnících, mluvím o e, rodičích samoživitelích, o e, e, rozvedených partnerstvích a tak dále. Takže růst problému hladu v Evropě je reálný a nesmíme usnout na vavřínech, jak se říká, a čekat, že ten problém zase sám zmizí. Někdo říká, že to je otázka národní suverenity, někdo říká, že to je otázka subsidiarity, někdo říká, že se lidé musí naučit vařit, tak to jsou všechno dobré nápady, ale e, Pravdou je, že lidé musí mít e, dobré zdravotní e, a jídelní návyky a poté můžeme začít bojovat s tímto problémem ale na druhou stranu platí to i naopak. I mladí lidé chtějí solidární Evropu. Děkuji vám, eh, paní Toja. Nyní pan Tabajdy na minutu. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. Faktem je, že chudí a ti, kteří mají hlad, tuto debatu nesledují. Jinak by nutně museli evropské instituce nenávidět ještě daleko více. Dnešní diskuse je skutečně ostudná. Já chci upozornit všechny na to, že situace v oblasti zemědělství není vůbec tak růžová, jak si lidé představují. Bylo by velmi užitečné i pro prestiž nás všech a prestiž země, zejména zemědělského sektoru, kdybychom se neodvolávali pouze na to, že zemědělská a sociální politika musí fungovat a být proto debatovány odděleně. Musíme se zabývat zemědělskou politikou a odborníci v této oblasti vědí, že v prvním pilíři jsou obsaženy i mnohé prvky sociální politiky. Ti, kteří říkají, že to tak není, jsou lháři. Lidé, kteří hladovějí, se nezajímají o to, jestli jim bude podpora poskytnuta v rámci sociální nebo zemědělské politiky. Pro ně je důležité, aby dostali potraviny, aby měli jak přežít. A proto bych eh, chtěl vyzvat všechny, kteří se zabývají zemědělskou politikou, aby se pouze na ní neodvolávali, ale aby se podíleli na tom, že se pomůže chudým. Děkuji. Nyní paní Běnkevičuté. Děkuji mnohokrát. Já jsem opravdu ráda, že se nám podařilo dospět ke kompromisnímu řešení, které můžeme schválit a které také umožní, že ten program bude pokračovat další dva roky před dalším víceletým finančním rámcem a ta podpora, ta pomoc bude víceméně stejná jako dřív bude se poskytovat nejchudším osobám v Evropě. Je velice důležité vědět, že těch 500 milionů eur stoprocentně pocházejí z rozpočtu Evropské unie. A já rozhodně mohu souhlasit s tím, že ty peníze se musí použít na produkty, které se vyrábějí v Evropské unii, ne na dovážené produkty. Je velice důležité zachovat stejnou úroveň podpory teď, za hospodářské krize protože počty chudých lidí v nedávné době narostly. Musíme v rozpočtu šetřit, nemůžeme to dělat na úkor potravinové pomoci. My chápeme, že počty potřebných za krize neklesly. Kdybychom to takto udělali, otočili bychom se zády k našim občanům. A také bychom opustili naše cíle Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Krelie. Ano, samozřejmě, že se eh, nemůžeme než těšit z toho, že členské státy a instituce našly řešení pro dočasné eh, přemostění této situace. Je to důležité pro miliony obyvatel postižených krizí, ale zdaleka to nestačí. Je to také podmíněno tou možností ztráty této pomoci po roce 2014 a také vůli kancelářky Merklové, aby eh, Evropa pak už nefinancovala žádnou sociální pomoc. My musíme ovšem eh, hájit nejenom prosperitu, ale také solidaritu a lidskou důstojnost. To je opak ponížení. Mohla byste prosím hovořit poněkud pomaleji? Prosím. Já se pokusím. Takže říkám, že důstojnost je jedním ze základů Evropské eh, unie a je to opak ponížení. A to připomínám také našim řeckým spoluobčanům. Je důležité, aby se občané měli možnost ubytovat, ale také se najíst a nemůžeme to řešit eh, nějakými eh, minoritárními zájmy a právnickými eh, kličkami, které si bereme jako záminku. Takže chci, aby tyto cíle zůstaly, cíly, které jsou vepsány do cílu Evropské unie. No, Mnohokrát děkuji a nyní na jednu minutu paní Kadenbach. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, eh, na jednu stranu se mi ulevilo, protože jsme našli právní rámec, právní základ tak, abychom mohli eh, vytvořit příslušnou rozpočtovou řádku, aby se pomáhalo lidem. Je také dobře, že existuje zde směr, aby tento program pokračoval i po roce 2013. Ovšem, mám takový trošku dojem, že to je pouze akutní léčení symptomů. Mám takový dojem, že eh, tato politika nachází i své státníky, kteří si rádi provádějí politiku, která vlastně vede k chudobě. Eh, tato, eh, tato chudoba v Evropě není pouze důsledkem katastrof, je to důsledkem politické situace a to, co teď rozhodujeme, podstatě může vést jednak k tomu, že budeme rozdělovat vlastní potraviny, ale potřebujeme vlastně příslušná práva a vytvořit celou kulturu proto, abychom to dělat nemuseli. Potřebujeme vytvářet pracovní místa a zvyšovat platy. Eh, je potřeba, abychom vybudovali, eh, vybudovali takovou společnost, která nebude potřebovat eh, takovéto kompenzační prostředky jako potravinovou pomoc. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď přecházíme ke spontánním řečníkům. Máme 18, 18 žádostí o slovo. A jak víte, měl bych dát slovo pěti z vás. Ale pokusím se o nějaký vyvážený přístup, podělím to dvěma. A dám slovo devíti řečníkům. Na jednu minutu dostává slovo pan Diochemera. Děkuji, pane předsedo. Tento program musíme prodloužit navždy. Naše důvěryhodnost je spojena se solidaritou v takovéto krizové době. Nikdo by nedokázal rozumně vysvětlit negativní rozhodnutí. Známe statistiky, které jsou znepokojivé. Kterému chudému záleží na právním základu nebo na nějakém rozsudku Evropského soudního dvora? Jak jim to vysvětlíme? Já nechci a nemohu nezdůvodňujme to, že nedáváme pomoc. My si chceme nějak zdůvodnit, že jim vezmeme teď to, co jsme jim dali. A to se opravdu vysvětlit nedá. Já žádám o spravedlnost. My nemůžeme jen tak zahodit 500 milionů nebo dát pryč 500 milionů, protože jsou někde jinde potřebné. Ta situace je kritická a postihuje ty nejzranitelnější důchodce, děti, bezdomovce, ty, kdo si nemohou kupovat léky nebo potraviny nebo energii. Reagujte, prosím vás, nějak, pánové v radě. Reagujte nějak, v radě nesedí žádný chudý. Pane předsedo, děkuji. A nyní pan Danelis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chudoba je politicko-hospodářsko-sociální problém. Chudobu proto musíme řešit integrovaným přístupem. Eh, rozdělování potravin je velice důležité, ale nepředstavuje řešení tohoto problému. Neznamená to, že ten problém zmizí. A konec konců eh, lidem postiženým chudo, chudobou je jedno, odkud ty peníze nebo ta pomoc přijde, jestli ze zemědělské nebo sociální pomoci. Vzhledem k hospodářské krizi eh, v Evropě bude přežití složitější pro celou řadu lidí a je to problém, který musíme řešit koherentně. Chudoba a sociální vyčlenování jsou témata, kterými se Evropská unie musí zabývat chci připomenout, že my jako politikové musíme vystupovat zodpovědně. Musíme dát k dispozici příslušné prostředky a zajistit jejich kontinuitu. A konec konců se musíme zaměřit i, zaměřit i na to, kolik eh, potravin se vyplýtvá každý rok na osobu. Pan Bové má slovo. Pane předsedo, pane komisaři, dnes někteří říkají, že tento projekt nemá co dočinění se, se společnou zemědělskou politikou. A já jim říkám ne. Je jasné, že společná zemědělská politika měla a má jako úkol zajištění potravinové bezpečnosti. To, aby také ty produkty byly dostupné pro všechny zemědělce, a aby zajistila příjem zemědělců. To znamená, že je to jeden ze základů první integrované evropské politiky. Eh, dát výživu všem Evropanům. A teď, když můžeme eh, přenášet, převádět prostředky eh, i třeba na financování ITERu, tak jak může někdo spochybňovat těchto 500 milionů na pomoc nejchučím? My jsme se dohodli až do roku 2014. Musíme i poté udělat vazbu mezi SZP a sociálními systémy, abychom chudým mohli nadále pomáhat. Musíme se v tom angažovat a já doufám, že na úrovni ZP se eh, podaří najít úsilí tak, aby bylo možné to napojit, tuto pomoc také přímo na produkci. Rubiks. Děkuji, pan Rubix? Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es kopā ar tiem daudziem miljoniem nabagu. Děkuji spolu s miliony chudých, kteří žijí v Evropské unii. Jsem vděčný komisi a také radě, že se nám podařilo dosáhnout schody na prodloužení tohoto programu. Není to pouze potravinová pomoc pro chudé. Je to důležité i pro zemědělství. Třeba v Lotyšsku. V loňském roce bylo asi 185 tisíc lidí, kteří obdrželi tuto eh, pomoc. To je vlastně každá dvanáctá osoba. Já souhlasím s těmi, kteří říkají, že se tento, tento program musí prodloužit, aby pokračoval dále do budoucna. A měli bychom využít eh, potraviny také z intervenčních zásob. Protože to je zaplaceno 100% z rozpočtu Evropské unie. Mělo by to být potraviny také vyprodukované v Evropské unii. Děkuji. A nyní pan Paška. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Po nekonečném jednání o pokračování potravinové pomoci Evropské unie nejzranitelnějším osobám v Evropské unii se konečně dostáváme k tomu, že můžeme konečně projednat a schválit pokračování této pomoci v letech 2012 a 2013. Vzhledem k tomu, že tento dočasný program zohledňuje většinu podstatných změn navržených Evropským parlamentem, jako je například obstarávání potravin v souladu s pravidly hospodářské soutěže, nebo použití především potravin, které pocházejí z Unie, nemáme důvod prodlužovat tento proces předkládáním dalších pozměňovacích návrhů. Proto je třeba respektovat také roční limit na poskytovanou pomoc ze zdrojů Unie, což je stanoveno jako 500 milionů eur a musíme usilovat o to, aby byla potravinová pomoc efektivně a smysluplně rozdělována tak, aby se dostala k těm, kdo ji nejvíc potřebují. Již dnes však, vážený pane komisaři, musíme začít pracovat na mechanismu pokračování tohoto programu po roce 2013, protože jinak zřejmě lidé v Evropě zůstanou bez pomoci. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško. Nyní dostává slovo pan Kalinovsky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři. Evropská unie navzdory tomu, co si možná jiní lidé myslí, není oázou prosperity a míru. Hospodářská krize bohužel znamená, že lidé mají obavy a žádají o pomoc. Protože v Evropě žije řada lidí, kteří mají problémy uživit rodinu. Program rozdělování potravinových, no, potravinářských produktů je opravdu důležitý. Potvrzuje to skutečnost, že tento program potřebuje v Evropské unii 18 milionů osob a to nejsou jenom bezmocní bezdomovci nebo nezaměstnaní. Nezapomínejme, že 40 milionů občanů žije v chudobě a dalším 40 milionům hrozí, že spadnou pod hranici chudoby. A proto mám velkou radost, že instituce se konečně dohodly na nějakém proveditelném řešení. Ty, kdo potřebují pomoc, nezajímá právní základ. Děkuji, pane Kalinovsky. A nyní paní Smolková. Děkuji vám, pane předsedo. Přístup k potravinám a, a přiměřená strava, to by měla být základní práva pro každého občana. To, že to tak, tomu tak není, o tom svědčí i statistiky. V roce 2008 využilo této pomoci 13 milionů lidí v 18 členských zemích. Ale v, roku, v roce 2010 už to bylo 18 milionů. Hospodářská krize a s tím související pokles pracovních míst sebou přinesl větší chudobu pro více lidí, kteří nyní jsou odkázáni na potravinovou pomoc. Proto musí program i do budoucna získat jednou, zůstat jednou z klíčových možností získat ochranu pro ty, kdo jsou na to nejvíce odkázáni. Ale musí eh, výhody toho programu být v jeho dostupnosti i rychlosti. Musíme předcházet chybám, které, ke kterým došlo v členských státech, třeba u nás na Slovensku, kde přerozdělování trvá velmi dlouhou dobu a doprovázejí ho různá nedorozumění a tím se pak ztrácí celkový smysl této poskytované pomoci. Musí tudíž existovat řetězec od výroby až po distribuci co, a musí být co nejkratší a efektivně zorganizovaný. Děkuji. Děkuji vám, paní Smolková. A není paní Antonesku. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Zvýšení cen základních potravin v uvědomých několika letech zkomplikovaly situaci mnoha evropským občanům. Ekonomická a finanční krize v eurozóně způsobila, že daleko více lidí je nyní zranitelných a má problémy. Pokračování tohoto, problému, tohoto eh, programu je naprosto stěžejní a mohlo by pomoci 18 milionům evropských občanů, aniž by to mělo zásadní dopad na národní rozpočty. Dočasná opatření jsou nepochybně potřebná. Dva roky to bylo zablokováno v rámci eh, dohodovacího řízení, ale konečně jsme dospěli ke kompromisu a za to děkuji i komisaři Čološovi. Musíme tuto pomoc znovu nastartovat co nejrychleji a rozšířit ho i do dalších finančních perspektiv. Děkuji. A konečně pan Obermajer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Včasná pomoc pomáhá dvakrát, což je jednoznačně pravda. Rovněž podporuji myšlenku eh, výjmout tuto potravinovou pomoc z intervenčních zásob, což je ovšem částečně problematické, protože ne všechna pomoc, která se použije, je také využita těmi, kteří potřebují a zatěžuje se životní prostředí transportem a tak dále. Proto by bylo dobré podporovat opatření, která jsou flexibilní a která vytváření, vytvářejí dlouhodobé pomocné programy. Eh, nemám zde na mysli instituce typu starých JZD v postkomunistických státech, eh, to ne. Eh, nutné je vytvořit takové instituce, které zároveň s poskytování pomoci vytvoří potřebná pracovní místa, která v zemědělství potřebujeme. Je nutné se chudobou bojovat nyní, abychom v budoucnu nemuseli bojovat s chudobou daleko rozsáhlejší. A proto potřebujeme nové a inovativní koncepty. Děkujeme vám, pane Obermajere. Nyní dostane slovo pan komisař eh, Čološ. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi několik připomínek na základě intervencí poslanců. Eh, program potravinové pomoci nejchudším osobám je výsledkem eh, dvou cílů společné zemědělské politiky. Jednak jsme chtěli zajistit konstantní eh, příjmy pro eh, zemědělce, proto jsme vytvořili tento intervenční mechanismus pro trhy a na druhou stranu jsme chtěli poskytnout přístup k potravinám pro všechny občany EU. Právě proto vznikl tento intervenční mechanismus. Eh, a zároveň chceme pomáhat těm nejzranitelnějším. Společná zemědělská politika se rozvíjí to znamená, že rovněž dochází k rozvoji nástrojů v ní. Právě proto Evropská komise navrhuje zachování tohoto programu, protože i pokud nebudeme mít veřejné zásoby, i nadále bude existovat problém nedostatečné dostupnosti potravin pro určité občany EU. Právě proto Evropská komise chce v těchto programech pokračovat v rámci evropské sociální politiky. Není pravdou, že by v Evropské unii nebyly, nebyla sociální politika. Máme Evropský sociální fond, mimo jiné. A konec konců v sociální politice se neangažuje pouze EU a Evropská komise. Členské státy mají rovněž vlastní sociální politiky a my je můžeme mít podobně také. Eh, eh, teď reaguji na to, jaká bude budoucnost tohoto programu po roce 2013. Chci říci, že Evropská komise navrhla, že bude i s touto rozpočtovou řádkou pokračovat i nadále v rámci sociální politiky a toto rozpočtové rozhodnutí je nyní na stole Rady a parlamentu, což znamená, že tyto dvě instituce nyní musí rozhodnout. Na základě tohoto rozhodnutí eh, a na základě rozhodnutí o budoucnosti rozpočtu pak Evropská komise samozřejmě využije své právo pomáhat eh, ve vytváření legislativy i v této oblasti. Takže tolik k tomuto tématu. Ale samozřejmě, pokud jde o to, že by to vycházelo ze sociální politiky, tak to nám nějak nebrání uvažovat o eh, mrhání potravinami, o otázkách správné výživy. Eh, komise uvažuje i tímto směrem a předstoupí před parlament i s některými podněty. Chci také odpovědět panu Aňo který poznám, měl jednu poznámku na komisi. Já vás mohu ujistit, že komise nikdy nežádal po zemědělcích, aby produkovali méně, ale aby produkovali lépe. A to je, myslím, inteligentní, nikoliv hloupé, jak jste říkal. A panu Stanovovi chci říct toto. Jestliže se Bulharsko neúčastní této pomoci, to je volba vlády. My nemůžeme nikoho nutit, aby se tohoto programu účastnil, ale mají tu členské státy tuto možnost. Chci ještě jednou poděkovat za podporu, kterou jste dali najevo těmto programům a jsem skutečně potěšen tím, že můžeme již s tímto díky tomuto rozhodnutí zajistit pokračování tohoto programu aspoň v příštích dvou letech. Děkuji, pane komisaři. No, úplně na závěr. Pan Sikirsky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Bylo opravdu příjemné slyšet takovou podporu pro program distribuce potravin. Mám za to, že z toho máme všichni radost. A chci poděkovat především Evropské komisi, která byla opravdu odhodlaná tento program zachovat. Některé věci bylo třeba přizpůsobit, komise přišla s několika návrhy. Nezapomínejme, že Evropský soudní dvůr kritizoval právní základ a ne tu samotnou myšlenku tohoto programu. Spochybňován byl pouze právní základ. Je pravda, že nejchudší osoby v Unii právní základ nezajímá ale parlament o ně musí rozhodnout. A musíme to projednávat. Jen ty země, které mají o program zájem, se mohou zapojit. O tom už komise mluvila. A intervence na trhu jsou teď v současné době dosti omezené. Na období 2014 až 2020 se chystají reformy. A to znamená, že pro tento program budeme potřebovat nový právní základ. A já jsem přesvědčený o tom, že tato sněmovna nějaký právní základ najde. Jsme si také vědomi toho, že program je třeba realizovat účinněji. Musí být zaměřený na výsledky. Možná bychom se mohli poučit od některých dalších členských států. A možná, že bychom se měli spojit s organizacemi,